jednání podle článku 149 jednacího řádu eh, byl eh, návrh pořadu jednání schválil 15. Schválen 15. letna, který byl eh, distribuován. Frakce EPP k protirostřických opatření které bylo souhlaseno nebo zasedání a k tomuto bodu má jako první slovo pan González. Děkuji. Gracias, señor presidente. Este Parlamento produce todo tipo de resoluciones. No... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. My přijímáme různá usnesení a po tom, co se děje po útocích v Paříži, by možná bylo dobré, abychom měli usnesení i k této záležitosti, protože náš evropský hlas by měl být vyslyšen v tomto ohledu. Je důležité, abychom dosáhli konkrétní dohody v této oblasti, ne pouze pokud jde o naši účast na demonstracích v Paříži, ale dohodnout se ohledně celé problematiky. Je to nesmírně závažná záležitost, proto parlament nemůže pouze pokračovat v nějakém planem pouze diskutování musíme skutečně přijmout konkrétní rozhodnutí, protože skutečně mm, to samozřejmě je jasné, že jsme byli všichni schopni se spojit a vyjít do ulic, ovšem nejsme schopni dosáhnout dohody o konkrétních věcech a proto to musíme naléhavě změnit. Děkuji. Je někdo pro tento návrh? Pan Frohoštad? Nejprve, jestli dovolíte, děkuji za slovo a rád bych řekl, že jsem nesmírně rád, že můj kolega z EPP by chtěl mít rozpravu ohledně této problematiky, to znamená atentáty v Paříži, vhodná opatření, která bychom měli přijmout. Proto já si pamatuji, že na schůzce konference předsedů naposledy, když jsme se sešli EPP, P ještě nebyla úplně přesvědčena o této rozpravě k tomuto tématu a proto jsem nesmírně rád, že změnili tento názor, že změnili toto stanovisko. Můj návrh je snažit se o dosažení společného postoje celého parlamentu ještě předtím, než dojde k eh, zasedání Evropské rady 12. Děkuji. Gegen den Antrag Frau Abgeordnete Sippel. Pani Sippel. Děkuji, pane předsedo. Po mm, útocích v Paříži sta tisíce francouzských občanů demonstrovali za demokracii, za svobodu a za obranu e, svobody projevu a dalších hodnot. Včera ve výboru komise um, řekla, že nepotřebujeme žádný akcionismus a jasně ukázala, že to je nedostatek při realizaci již existujících nástrojů. Ano, my potřebujeme odpověď na terorismus, především terorismus, který vzniká v našem vlastním středu. Radikalizace, eh, ty bojovníci nepochází jaksi zevnitř, ale z nepochází od jednoho, jsou to naši občané, proto považujeme za chybné nyní se snažit něco sepsat rychle, ale trváme na tom, abychom pečlivě celý ten balíček možných opatření prověřili a pak se tomu společně vyjádřili. Takže žádná uh, rychlá, úspěchaná rezoluce v únoru. Um, takže budeme hlasovat o návrhu pana Gonzálese Ponce. Kdo je pro? Kdo je proti? Já mám eine elektronische. Budeme hlasovat, budeme ověřovat elektronicky. Já otevřu rein, Ich eröffne die Abstimmung. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Ptám se ještě jednou. Hlasovali všichni kolegové? Eh, jestli tomu tak je, tak tím uzavírám hlasování. Máme 205 pro, 140 proti 15 se zdrželo. frakce eh, zelených návrh na rozpravu o prohlášení místo předsedkyně komise a vysoké představitelky k eskalaci ukrajinského konfliktu, útoky na Mariupol, na pořad jednání eh, před, eh, prohla- před jednominutovými projevy takže by to bylo prodlouženo do 21 eh, hodin. Takže to tedy je návrh paní eh, poslankyně Anc. Pane předsedo, vážení kolegové, za naši frakci jsem požádala i bez paní Morgeríny rozpravu o tomto plenárním zasedání k vývoji v Mariupolu na východě Ukrajiny že to je prodloužení schůze o jednu hodinu. Já to eh, nedělám proto, abychom znovu diskutovali o tom, co jsme eh, již rozhodli v posledním štrasburském týdnu. Já ten návrh dávám proto, že je důležité, se domnívám, že je důležité právě po tomto vývoji na východě Ukrajiny jasně ukázat, že my to všechno sledujeme, že to bereme vážně a že cílem naší politické práce k Ukrajině vůči Rusku je mír a bezpečnost znovu vytvořit a to utrpení, umírání na východě Ukrajiny ukončit. Dnes odpoledne jsem se znovu rozhodla, že budu trvat na tom, že je správné o tom eh, dnes diskutovat, protože jsem byla zděšena zprávami z některých členských států, především z Aten, odkud přišel signál, že v budoucnu budeme na, na Rusko pohlížet jinak v tomto konfliktu. Já se domnívám, že Evropský parlament vůči radě e, ministrů tento týden před mimořádným zasedáním e, ministrů mm, zahraničí musí ukázat, že naše stanovisko platí a že solidární eh, jednotné chování ministru eh, zahraničí. A tady musím říci, že jsem byla vždy pro solidaritu s Řeckem, ale eh, já zkusím říct, že pa- pardon, mm, předseda přerušuje řečníka. Nyní Eh, se můžete vyslovit pro tento návrh. Chce se někdo vyslovit pro ten návrh? Ne? Takže kolega Préda proti. Merci, le... Děkuji za slovo, <clears throat> vážený pane předsedo. My nesouhlasíme s tímto požadavkem naší kolegyně. Rozpráva již proběhla v pondělí v našem výboru AFET, a to za přítomnosti velvyslance Ukrajiny u Evropské unie. Vyjádřili jsme my všechny politické skupiny naše stanoviska velice jasně. Myslím, že k tomu už není co dodat. Ale souhlasím s tím, co kolegyně řekla, pokud je o ten postoj a ten. To nás všechny zaskočilo. To si myslím, že je neakceptovatelné, tento postoj. A myslím si, že skutečně stačí to tak říci, to, co chce udělat Cypras eh, za pomoci Putina, to si myslím, že je neakceptovatelné. Děkuji za pozornost. Nechám nyní hlasovat o tomto návrhu. Eh, návrh eh, je tedy počkejte, já to musím teď přečíst, abychom věděli, o čem budeme hlasovat. Je to prohlášení, pokud jsem to správně eh, pochopil, eh, eh, tedy o prohlášení komise k eskalace konfliktu a útocím na Mariupol a s prodloužením schůze do 21. hodiny. Kdo je pro, prosím? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je odmítnut. Ne, to bylo jednoznačně odmítnuto. Tady není třeba nic kontrolovat, je to zamítnuto. Takže plán práce tím pádem máme jasný.